Rozprava je u konce a budeme hlasovat zítra. Dále máme na pořadu jednání jednominutové projevy. Začneme paní Pokšo. Děkuji. Zajištění základních práv je úkolem Evropské unie. Mnoho států chce vstoupit do Evropské unie, ale vstup sebou nese také povinnosti. Ukrajina zvolila tuto cestu na Ukrajině. Žije také eh, maďarská menšina, asi 150 tisíc. Nicméně tato menšina je terčem eh, násilných pochodů. Na jaře tohoto roku například eh, jeden pochod eh, byl namířen proti místní maďarské menšině, což odporuje mezinárodním závazkům této země a mezinárodnímu právu. A proto předkládám písemnou otázku paní vysoké představitelce Mogherini. A jako odpověď jsem dostala, že asociační dohoda mezi Eh, Evropská unie a Ukrajina by měla eh, zaručovat i práva menšin a že se eh, k tomuto tématu dostanou, až budou příště jednat s ukrajinskou stranou. Paní Tapardel. Právo na volný pohyb a možnost pracovat v celé Evropské unie jsou základní práva. Bohužel mnoho poctivých pracovníků z východní Evropy jsou předmětem diskriminace. Tě případů byla celá řada, kdy romoští pracovníci byli považováni za druhořadé občany, byli vykořišťováni a to způsobem, který je nehodný 21. století. A já si myslím, že je úkolem Evropského parlamentu upozorňovat na ty případy a zasadit se o to, aby všechna pravidla v oblasti pracovního práva dodržována. Musíme také odmítnout diskriminaci a proto bychom měli eh, také zlepšovat informovanost o právech evropských občanů. Měli bychom také pomáhat pracovníkům, kteří pracují v zahraničí. Rumunští pracovníci tam nejdou jenom kvůli penězům, ale kvůli tomu, že tam je poptávka po pracovnicích. Takže ta jejich práce určitě je prospěšná, prospěšná i pro ostatní země. Existuje jeden důvod, proč se jednotlivé projevy jmenují jednotlivé projevy, takže prosím dodržujte. Teď paní Záborská. Thank you, madam president. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Již za pár dní bude Slovensko poprvé předsedat Radě Evropské unie. Jednou z jeho priorit je také migrace, i když v minulosti to bylo právě vyjádření slovenských představitelů o utečencích, která vyvolávala rozpaky a nepochopení v celé Unii. Jsem ráda, že slovenská vláda chce prosazovat komplexní přístup uprchlické krizi. Jeho součástí musí být nejenom zlepšení spolupráce při ochraně vnějších hranic a boji proti terorismu a také hledání dohody o statutu oprávněních žadatelů o azyl. Programový dokument, který připravila slovenská vláda, se ovšem bohužel tomuto tématu vyhýbá. Já však věřím, že Slovensko je připraveno převzít iniciativu při hledání konsenzu, který by rozptýlil obavy občanů, ovšem zároveň také potvrdil, že v Evropě má hodnotu každý lidský život. Děkuji. Děkuji nyní pan Tanosesku. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, salut! Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, chci přivítat iniciativu OSN pro boj s hepatitidou C a dalšími eh, Eh, souvisejícími chorobami, která byla zahájena tento týden. Tuberkuloza je největší eh, zabiják pacientů s HIV. Bez správné léčby 70 pacientů s tuberkulózou, kteří eh, dostanou potom tuberkulózou, také zemřou. Ale přesto se ve východní Evropě a ve střední Asii nachází méně dárců, kteří by přispěli na léčbu a dochází tady ke zvyšování výskytu infekce HIV, ale také eh, tady se zvyšuje rezistentnost vůči léčbě eh, na tuberkulózu. Evropský eh, program proto má vypršet na konci tohoto roku a proto si myslím, že by Evropská unie měla přijít s integrovaným rámcem do roku 2020, který se bude zaměřovat na HIV a tuberkulózu. A národní vlády a Evropská komise by také měly usilovat o užitelný přechod na eh, dlouhodobé financování pro tuto léčbu. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, chtěl bych upozornit na případy zneužívání orgány pro ochranu dětí v některých členských státech. A také se to dotklo případů eh, rumunských rodin. Eh, konc po protestech ve 21 členských státech se podařilo sjednotit tyto rodiny. Ale bohužel eh, další rodina zažívá v současnosti stejné drama ve Spojeném království. Apeluji na britské orgány. Eh, je třeba, aby eh, evropské orgány zabránily vzniku takovýchto rodinných traumat je to doporučení 878 z roku 2009 o e, tom, aby byly e, zlučované rodiny v souvislosti s úmluvou o právech dítěte. Děkuji a dále vystoupí paní Curtin Darling. You, have... Děkuji. Čeká nás jedno z největších rozhodnutí po generace Británie od 70. let jsme spolupracovali s Evropskou unii na to, abychom zajistili práva pro všechny pracovníky. Byly to ženy, které to symbolizovaly a byl to Evropský soud, byl to eh, Evropský soudní dvůr, který to potvrdil. Eh, právo na mateřskou dovolenou, stejné zacházení, eh, podpora částečných úvazků, agenturních pracovníků, placená dovolená. To všechno jsou věci, které byly zakotveny v evropském právu a které měly zabránit k tomu, aby se standardy neustále snižovaly. Nyní ale kampaň za odchod Británie z EU. Chtějí všechno to zrušit, chtějí rušit veškerou regulaci všech naš, našich práv. Nedávejme jim tu příležitost a hlasujme pro setrvání v Evropské unii 23. června. Next. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Selimovič. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě země mají největší výskyt případů moderního otroctví, Uzbekistán a Pakistán. Dvě země, s nimiž má EU těsné vztahy Zpráva ILO konstatuje, že je nesmírně důležité, aby orgány v Uzbekistánu eh, přijali další opatření, které eh, zabrání otrocké práci dětí při sklizni bavlny. Eh, tam dochází k porušování těchto práv. Komise a členské státy odhlédly od těchto eh, případů eh, porušování práv dětí i dospělých. Komise by měla eh, setrvale upozorňovat na tyto případy v těchto zemích a bojovat proti otrocké práci ve Střední Asii. Děkuji. Dále pan Dambasky. Госпожо председател, уважаеми Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, minulý týden spolkový sněm hlasoval o usnesení, který se týkal eh, genocidy na arménském lidu z roku 1915. Je třeba napravit historickou pravdu a to vyvolalo velice zvláštní reakci eh, ze strany tureckého premiéra. To eh, nesouvisí s evropskými hodnotami. A eh, politika, kterou Turecko v současnosti praktikuje, je naprosto odlišná. A já se obávám, že představitelé Evropské unie učinili příliš mnoho ústupků vůči tomuto eh, totalitnímu režimu v Turecku. Sinn Féin ne vždycky podporovala nejlepší možný způsob, jak chránit práva eh, irských eh, občanů. Severní Irsko je čistý příjemce pomoci z Evropské unie. Tady, jsou tady zemědělští producenti, kteří mají prospěch se společné zemědělské politiky. Studenti mohou cestovat do Evropy a studovat. A stejně tak máme přístup k vnitřnímu trhu z pěsti, 100 eh, miliony potenciálních zákazníků. Evropská stejné odměnu pro muže a ženy, a e, mateřskou dovolenou a další. Nic z toho by britská vláda neudržela. Pokud dojde k odchodu Británie z Evropské unie, tak e, dojde ke snížení těchto standardů. Sinn Féin není e, fanouškem Evropské unie. Naším cílem bylo vždycky posuzovat, co je v nejlepších zájmech občanů Irska a proto Sinn Féin bude pro setrvání Británie v Evropské unii. Mrs. Clooney. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že musíme využít této příležitosti a usilovat o harmonizovaný přístup přístup eh, k úpravě eh, trhu pro eh, evropské spotřebitele. Máme sdílenou ekonomiku, například ve Francii 36 spotřebitelů využívalo tak takovouto ekonomiku. V Irsku je to obdobné 25 spotřebitelů. A ta ekonomika představuje hodnotu 10 miliard eur a bude to ještě více v nadcházejících desetiletích. Spotřebitele tak mají e, flexibilitu a výběr a to zajišťuje hospodářskou soutěž. Vytváří to pracovní místa e, v e, místním hospodářství. Já tedy vítám nedávnou prezentaci Evropské komise, která se snaží zabránit, aby členské státy eh, pracovaly na tomto eh, nařízení podle sebe a eh, je třeba zajistit pracovní podmínky. Děkuji, pan Brenner. Um, no- Děkuji. Severovýchod Anglie by měl velký prospěch se strvání Británie z Evropské unie. Přišel by o hodně, kdyby Británie z Evropské unie odešla. Ty výhody jsou evidentní. Eh, Evropská unie je dobrá pro zaměstnanost, protože eh, potom máme přístup na největší eh, trh na světě. Je to nejchudší anglický region a samozřejmě dostáváme tedy více, než platíme. A Evropská unie také chrání naše práva jako spotřebitelů a občanů. Je to e, e, také dobré pro naši bezpečnost. že lidé v období míru od e, pádu Římského impéria. E, Evropská unie také chrání naše životní prostředí a e, pomáhá nám společně řešit k, problém s klimatickými změnami. Pokud Británie odejde z Evropské unie, tak také by se nemuseli udržet Eh, nemusel udržet chovovci Pro nás je evidentní, že je lepší zůstat eh, v Evropské unii. Děkuji paní Hawken. Děkuji paní předsedající. Moje otázka dnes večer je následující. Budou ještě politici využívat starou výmluvu týkající se platby poplatku za vodu. Příslušná směrnice dává členským státům výjimku, o které budou moci eh, rozhodnout v souladu se svou praxí, neaplikovat ty stočné. Komisař Potočník na To otázku odpověděl v roce 2010, kdy vyjasnil, že zavedená praxe může zůstat podle v okamžiku přijetí směrnice, to bylo 2003 a ne 2010, ani 2014 nebo 2016 platit, musí eh, referenční rok 2003. Později Evropský eh, eh ústav, eh, německý, pardon, Soud v Lucemburku rozhodl eh, v německém případě, že tak skutečně je, že členské státy skutečně mohou určovat opatření, která se mají přejmout na úhradu nákladu, bez toho, aby se to rozšiřovalo na všechny služby spojované s užíváním vody. Eh, a ve, také upřesnil, že směrnice nezavádí povinnost zavádět tento všeobecný poplatek za používání vody. Takže to, co eh, bylo potvrzeno v tom německém případě, by mohlo platit také v Irsku. A těžší politici, kteří se svalují vinu na Brusel, tím eh, jenom eh, nemají žádné důvody pro své argumenty. Děkuji vám. Paní Serbo je další na řadě. Já vám velice děkuji. Nedávné studie ukazují, že jedno ze tří dětí ve věku 6 až 9 let eh, trpí obezitou nebo nadváhou. Náklady na léčbu těchto problémů představují jednu desetinu veškerých výdajů eh, na zachování zdraví v EU a přesto se nepodařilo dosáhnout žádného pokroku, abychom zvrátili tento trend. Je naprosto eh, eh, ne únosné, že celý boj s eh, obezitou se odehrává jenom na papíře. Potřebujeme znát konkrétní výsledky. Je třeba, aby lidé měli vše k dispozici, aby eh, měli eh, informace, únosné ceny a také omezení reklamy, zejména pokud to jsou produkty pro děti. Je třeba, aby se e, lidé učili o zdravé výživě. E, rodiče i pracovníci školek potřebují příslušné informace, když plánují jídlo pro děti a doufám, že se můj projekt setká s podporou. Dále pan Mamikens. Thank, thank you very much. Děkuji eh, pro venkovské oblasti eh, získáváme eh, zejména stroje ze zemědělství a je to také hlavní stroj růstu. V posledních letech v rámci průmyslové revoluce byl velký příliv obyvatelstva do měst a docházelo k vylidňování těchto venkovských oblastí. Většina členských stát má méně než polovinu obyvatelstva, má to do dobrý efekt na bydlení, dopravní náklady a dochází k přesídlování. Venkovské oblasti ale ztrácejí naději na vývoj v budoucnu. Eh, Ztrácí se tam eh, výroba řemesel, zejména východní členské státy zaznamenaly tento vývoj. Děkuji. Dále vystoupí paní Reis. Není tady pan Marias. Děkuji. Dnes máme tady výročí um, událostí v Normandii, aliance v Normandii, ale vidíme, že v Evropě se čím dál tím častěji ozývají nacionalistické hlasy což eh, skutečně není vhodný vývoj. Například Němci obsadili tedy Řecko Wehrmacht a také zahynuli tisíce řeků a Řecko vždy žádalo očkodnění za veškeré oběti a ničení, ke kterém došlo během okupace. Eh, premiér Albánie Mirama také řekl, že toto eh, by byl správný postup. Nesmíme zapomínat, že Řecko v roce 1945 neakceptovalo zapojení Albánie na mezinárodních rozhovech a Německo a Itálie stále nesou odpovědnost za to, že Řecko nebylo odškodněno za veškeré válečná příkoří. Takže u nás Wehrmacht byla okupační síla a také samozřejmě Mussolini, který vstoupil do země v roce 1940. Děkuji, paní předsedkyně. Včera v Barceloně došlo k velké demonstraci za Ebro a za deltu řeky Ebro. španělská vláda předložila zavlažovací plán, který je které kritizovaly veškeré úřady a instituce, také EU, protože je v rozporu s rámcovou směrnicí o vodě. Ale bohužel španělská vláda nedělá žádná opatření v oblasti sociální, ale snaží se zasahovat do dobro průtok je momentálně příliš nízký. A proto já chci dnes hovořit za veškeré ty tisíce demonstrantů a chci vyzvat komisi, aby donutila španělskou vládu k tomu, aby stáhla tento škodlivý plán. Doufám, že komise vyslyší mou výzvu a ochrání tuto eh, velice důležitou španělskou řeku. Děkuji mnohokrát. president um, sadly the dumping of chinese steel continues across europe. dumping bohužel pokračuje v celé evropě. Eh, pan eh, cameron eh, se snaží blokovat návrh Evropské unie na zavedení spravedlivých tarifů, což by zachránilo náš ocelářský průmysl. Já mám ale i dobré zprávy byly zajištěny větší investice, aby zajistili eh, pracovní eh, místa v, tam, kde eh, já působím 4 tisíce pracovních příležitostí v dodavatelském řetězci v Británii a ve Francii. Naše vláda eh, eh, spolupracuje s poslanci za Labour a s místními, jako je Alan Smith, i s odbory. A všichni víme, že z EU eh, bude nejlépe fungovat, když bude převládat mezi všemi větší solidarita. Děkuji, pan Polčák

Děkuji, paní předsedající Po systematických hrozbách sankcemi vůči Portugalsku prezident Evropské komise řekl před několika dny, že nebudou sankce pro Francii, protože Francie je Francie. Eh, předseda Euroskopiny byl proti, ale eh, od vlastně dořešil situaci. Toto má být příspěvek pro stabilitu. Některé členské státy dělají vše, co je v jejich silách, aby vyřešili svou ekonomiku a vlastně ty vedoucí síly v Evropské unii dělají vše proto, aby investoři i nadále byli velice neklidní a zvyšovali se úroky. Tedy jako kdyby nestačila ta krize demokratické legitimity, jako kdyby nestačila ta katastrofa ekonomická a socialist, so, sociologická, která vyplynula z politiky úspor, která brání tomu, aby se splnily veškeré ekonomické cíle, co dělá Evropská komise. Ta nám říká, že, že vlastně někteří jsou rovní, někteří jsou rovnější. My si myslím, že, že to je ekonomická sabotáž, že to je nelegální. Není možné takto postupovat. Já tedy prosím pana komisaře o jednu věc. Prosím, prosím, zaveďte si sankce vůči vám samotným. Děkuji. Pan Khan. Uh, Madam President, uh, there are just Paní předsedkyně, zbývá nám ještě 17 dní o referenda e, o setrvání Velké Británie v EU. Bude to tedy obrovské rozhodování o budoucnosti nejenom Spojeného království, ale i o budoucnosti Evropy. A ty dopady budou značné. Budou to politické, hospodářské šoky, recese. Ve hře je celá řada pracovních míst, hrozba recese. A to znamená, že bychom měli bezpodmínečně zahájit kampaň, abychom e, na to hledali odpověď. Argumenty, které byly doposud předkládány, se opíraly o to, že byly nahraženy e, argumenty boje proti migrační krizi a e, uprchlíci jsou prezentováni jako pachatele trestních činů. Víme, že eh, migranti mají značný eh, hospodářský příspěv. Je Přesto je akceptováno, že se v kampani šíří ty, všechny tyto lži. Doufáme, že výsledek bude 23. června eh, dobrý. Milí kolegové, v Lotyšsku je eh, velmi mnoho občanů eh, z někdejšího sovětského svazu. Eh, je to 5% lotyšského obyvatelstva, 6 estonského obyvatelstva lidstva a problém příslušníků bez státní příslušnosti ještě nebyl vyřešen. Nadále u nás žijí osoby, které nemají právo volit, například při volbách eh, do komunálních orgánů a je třeba předložit petici a vyzvat parlament, aby rozšířil zastoupení těchto eh, příslušníků bez státní příslušnosti možnosti. Například eh, máme eh, velký eh, počet osob bez volebního práva a doufáme, že tito příslušníci budou mít záhy také právo volit. Pan Feria. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně pan Juncker, pan Draghi a všichni ti další se snaží eh, naslouchat tomu, co my říkáme. Boj pracovníků a portugalského národa dokázal odstranit vládu, která velmi pečlivě dělala to, co vy jste jim říkali, vaše pokyny, realizovali vaše politiky. Boj portugalského národa a pracovníků šlo opačným směrem. My jsme bojovali a dosáhli jsme tomu, že se odstranili škrti v platech úředníků, že se navýšil minimální plat, že se zvýšil podíly podniky ve zdravotnictví, zlepšily se sociální podmínky, zrušilo se zmrazení penzí a další mnoha opatření. A minulý týden jsme konečně opět zavedli 35-hodinový pracovní týden ve veřejné správě. A my dosáhneme ještě mnohého dalšího. Pane Junkere, Francie, je Francie, to jistě ano, ale Portugalsko je Portugalsko. To je portugalské země, která má staletou, staletou historii a národ, který vždy chtěl být velice nezávislý a který chtěl vzít svůj, vlastní osud do svých vlastních rukou. Děkuji. Pan Lebreton. Děkuji, paní předsedající. Pan Juncker 30. května jel na kongres francouzských starostů, aby jim eh, řekl, eh, že eh, jsou Evropou, ale Evropa, to jste vy, pane Junkře. Starostové jsou oběti a vy jste jejich kat. Kat, který předstírá, že Francie dostává 27 miliard euro ze strukturálních fondů, zatímco Evropská unie eh, dvakrát tolik zaplatila Evropské unie. Je to kat, který se z nich dělá legraci. Když říká, cituji, Evropská unie eh, má zbraně a eh, postará se o to, aby tady nepřevládly oligarchové. V tom stačí připomenout Panama Papers, LuxLeaks, ale ty starostové hlupáci, Předávají se do řad těch, kterým eh, vy, pane Junkře, říkáte populisté a přitom jsou to vlastenci. Merci. Uh, eh, Mr. Papadakis. Pan Papadakis. I κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλ στην Ελλάδα αφού καρα... Děkuji. V Řecku byly zničeny důchody a také sociální pojištění. A Zároveň e, tam probíhal brutální e, vydírání pod předsvětním daní a tak získávají koncerny čerstvé peníze, pracovní podmínky připojínají galeje, jako ve Francii, Belgii a dalších členských státech EU. To jsou ty takzvané osvědčené praktiky Evropské unie, praktiky unie, jejich orgánů a také Evropského parlamentu, kde tisíce pracujících ztrácí svá pracovní místa, kolektivní smlouvy jsou podkopávány. Třináctý plat je zrušen a je omezováno právo na stávku. Toto vše jsou předpoklady pro to, aby kapitál mohl dělat ještě větší zisky. To jsou veškeré ty problémy, jako například ta dohoda mezi Francií a Řeckem, což je na úkor, na úkor obyvatel obou dvou zemí a můžeme pouze zareagovat tím, že budeme bojovat, že budeme opět ve střední boj a snažit se prolomit moc kapitálu. Děkuji. Tímto eh, ukončujeme naše dnešní zasedání a budeme pokračovat zítra ráno 9 hodin. Pořad jednání je zveřejněn a naleznete ho na webových stránkách Evropského parlamentu. a Tímto uzavírám dnešní zasedání.